partnerství v této oblasti, dovednosti a tak dále. I s podnikatelskou sférou ještě jednou bych rád poděkoval zpravodaji za nesmírně konstruktivní zprávu. Za vaše závěrečné slovo. Tímto, dámy a pánové, rozprava skončila. Hlasování je zítra ve 12 hodin. Posledním bodem dnešního jednání je zpráva, kterou předkládá paní Tikau. Týká se konkurenceschopného jednotného digitálního trhu elektronická správa jako průkopnický čin. na začátek předávám slovo zpravodajce. paní icu máte slovo. Děkuji, Pane komisaři, v roce 2010 jsme schválili strategii Evropa 2020. Jejímž cílem je dosáhnout inteligentního udržitelného růstu a zlepšit eh, ekonomické eh, řízení a také zprávu. A jedním z cílů je i digitální agenda pro Evropu, která má eh, Eh, posoudit eh, možnosti digitálních technologií. Parlament je velice rád, že došlo ke schválení akčního plánu pro e-government elektronickou zprávu v roce 2011 eh, a také, že vznikl evropský rámec interoperability pro veřejnou zprávu a byli bychom rádi, kdyby členské státy s tímto sladily své národní strategie. S Služby s velkým dopadem jsou velice důležité pro snižování nákladů při eh, přeshraniční interoperabilitě na vnitřním trhu. Vzhledem tomu, že trh se zadáváním veřejných zakázek představuje 16 evropského HDP a malé střední podniky představují 99 všech evropských podniků, měli bychom věnovat zvláštní pozornost přeshraniční interoperabilitě pokud jde o zadávání veřejných zakázek elektronickým způsobem. Pokud takovýto systém bude k dispozici úplně všude a bude více používán, tak eh, bude přispívat ke snížení nákladů pokud jde o zadávání veřejných zakázek až ve výše 30 Navzdory tomu 14 eh, či 12 eh, členských států jsou teprve v počáteční fázi vytváření těchto projektů. Já jsem velice ráda za iniciativu Dánska, Finska, Itálie, Švédska, kteří se snaží eh, například eh, zavést povinně elektronické fakturování. A myslím si, že elektronické fakturování by mělo být eh, do roku 2016 povinné pro veškeré elektronické zadávání veřejných zakázek. Také zpravování elektronické identifikace Komunikace identity a vůbec interoperabilita je velice důležitá pro elektronickou zprávu a interoperabilitu na evropské úrovni. Členské státy by měly revidovat své požadavky na elektronické podpisy, aby byly odstraněny veškeré zbytečné překážky pro přeshraniční poskytování služeb. Komise by měla také rychle eh, revidovat eh, směrnici o elektronických podpisech, aby posílila interoperabilitu eh, také pokud jde o systémy elektronické autentifikace. Zároveň je třeba zajistit zájemné uznávání elektronických podpisů a mm, elektronického ověřování. Přeshraniční elektronické služby by měly mít možnost využívat eh, inovativních rámců, například eh, služeb cloud computing a jiné eh, na služby orientované architektury. Je potřeba modernizovat strukturu elektronické zprávy a také online služby veřejné zprávy. Přeshraniční systém elektronické zprávy je nedílnou součástí Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury. My jsme rádi za příspěvek takových programů, jako je IDA, IDA, BCD a ISA, pokud jde o vytvoření interoperabilních přeshraničních eh, řešení v oblasti elektronické zprávy. Parlament podporuje eh, nástroj pro propojení Evropy, který poskytuje 9 eh, miliard eur pro širokopásmové sítě a také pro evropské digitální eh, síťové služby. Eh, nástroj na propojení Evropy by měl poskytnout financování na to, abychom mohli vytvořit infrastrukturu, která nám umožní elektronické eh, identifikace, elektronickou ověřování, elektronické zdravotnictví, justici a tak dále. A tato infrastruktura by měla být založena na inter operabilitě na evropské úrovni tím, že propojíme současné eh, infrastruktury členských států. A nyní otevírám proceduru KDI. Mám přihlášeno sedm řečníků. První slovo dostává pan Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a připomenout, že u tohoto téma eh, hovoříme o, často o obecných věcech. Ale eh, to by se nemělo projevat v našich eh, politikách. Víme, že dnes se nacházíme ve velmi složitém ekonomickém kontextu a členské státy řeší různé způsoby, jak se s tím vypořádat, čím se zvětšují rozdíly v konkurenceschopnosti. Jde také o ekonomické příležitosti, o konkurenceschopnost, o využívání plného potenciálu států, protože některé využívají plně eh, inovací a techno- moderních technologií. A já bych byl rád, kdyby si to všichni konečně uvědomili, protože nedostatky eh, v jednom státě potom jenom prohlubují jeho mm, horší konkurenceschopnost. Musíme se postarat o soudržnost, jdou na to miliardy, ale také se učit z osvědčené praxe. je paní Basescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe colegi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla eh, poděkovat své kolegyně paní Tykau, která vypracovala výbornou zprávu. Moderní digitální služby nám poskytují příležitost modernizovat eh, veřejné služby poskytované občanům a podnikům. To zlepšuje efektivnost, transparentnost eh, státní zprávy. Víme, že dnes eh, značnou část, značná část veřejných služeb je postižena škrty a e-government by mohla vést eh, k obratu, mohlo by to vést k mnohým pozitivním výsledkům pro jednak rozpočty a společnost jako celek. Měli bychom eh, lépe díky těmto technologiím reagovat na budoucí výzvy a já věřím tomu, že evropský prostor v oblasti e-governmentu pro přeshraniční transakce a pro malé a střední velké podniky by mohl být obrovský dopad na vnitřní trh a zejména také proskyty zajišťování služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Vážený pan předsedající, vážené paní... Eh, Pane předsedo, vážení eh, kolegové, já bych chtěl na úvod ocenit eh, úsilí paní Tykal vnést nový impuls do problematiky budování elektronické veřejné zprávy. Výhody elektronické komunikace Eh, umožňují interoperabilitu, mm, vytváření jednotných standardů, tím to usnadňuje eh, mnohé aktivity, operační systémy a na nich vybudované aplikace používané občany by měly být schopné spolu vzájemně komunikovat. Víme, že se používají systém Microsoft, Android a v některých aplikacích u některých zařízení potom nefungují eh, správně. Pokud chceme budovat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 Děkuji. Já bych chtěl pozornit na několik aspektů. Na jedné straně musíme snižovat byrokracii, chceme zrychlit procesy veřejné zprávy a dosáhnout také úspor. Ve světle toho, co říkala paní Tykal, jde ale o to, že malé středně velké podniky tvoří 90 eh, těch eh, všech podniků v EU a právě elektronický způsob komunikace a elektronické poskytování služeb je mohly velmi pomoci v dalším rozvoji. Ve zprávě se hovoří o jednotných standardech, nicméně ve střední a východní Evropě eh, o tom ani nemůžeme hovořit, protože v některých částech jsme ještě velmi zaostalí a proto musíme tyto postupy urychlit. Mám ještě dvě výhrady k, eh, k této zprávě. Musíme zajistit eh, ochranu údajů, to je velmi důležité pro občany, ale také pro podniky. A na druhé straně musíme eh... Děkuji. vážený pan předseda. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. Informační a komunikační technologie, o kterých hovoří paní zpravodajka Tykal, se staly běžnou součástí každodenního života moderního člověka a tímto způsobem i významně ovlivňují politické, hospodářské i sociální dění. Představuje to 5 HDP PU a přispívá k celkovému růstu produktivity. Skutečný potenciál sektoru informačně komunikačních technologií zůstává nevyužitý vzhledem na mnoho překážek na jednotném digitálním trhu. Za jedno z největších omezení považuji omezení přeshraničního poskytování elektronických a komunikačních služeb, což vede k nerovným podmínkám poskytování stejných služeb v různých členských státech EU. Tyto překážky na vnitřním trhu a rozdíly v úrovni využívání těchto infrastruktur v jednotlivých členských státech musí být systematicky odstraňovány. Děkuji. Další dostává slovo pan Ody. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaře, Já bych nejprve rád poděkoval paní kolegyni Dykal za obrovskou práci, kterou odvedla ve výboru pro průmysl, pokud jde o tuto elektronickou zprávu a zároveň poděkoval i komisi. Tři záležitosti. Ano, musíme být schopni využívat tuto novou technologii v Evropě. Je to v podstatě konkurenceschopnost našeho Eh, kontinentu. Já pocházím z Limuzínu v Overni a i z eh, nedalekého regionu, kde v podstatě nemáme dostatečné pokrytí těmito technologiemi. Toto je obrovský problém, protože my potřebujeme, aby celá Evropa, všechny regiony byly pokryty. Další záležitost. Ano, chceme zjednodušit život, Ovšem nechceme, aby ta zpráva byla komplikovanější, to je jasné. My v podstatě, naši občané v podstatě už jsou znuděni tím, že je zde mnoho byrokracie, příliš těchto obtížných záležitostí a my vlastně chceme, aby tyto nové technologie umožnily eh, našim úředníkům, aby zůstali tam, kde jsou a aby prostě mohli tímto vzdáleným způsobem, elektronickým způsobem právě díky elektronické zprávě komunikovat s centrálami. Tím řečníkem je pan Kelly Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval paní Tyka opravdu úžasné schrnutí toho, kam se potřebuje dostat, jak se tam potřebuje dostat, pokud jde o tuto oblast. Hovoříme se zde o tomto jednotném trhu, jsou zde tři ještě záležitosti, o kterých rovněž můžeme hovořit. Konkurenceschopný, jednotný, digitální, to jsou tři adjektiva a to jsou všechny tři nesmírně důležité záležitosti našeho trhu. A dále se hovoříme o elektronické zprávě, která by měla být průkopnickým činem. Ano, samozřejmě, pokud jde o klientské služby, pokud jde o elektronickou zprávu, elektronické zdravotnictví a tak dále a zároveň i možnost elektronického obchodování. Myslím si, že je jasné, že v podstatě 75% malých a středně velkých podniků v podstatě neobchoduje mimo EU a 87% ne mimo svou zemi. To znamená, že ta, ten potenciál, o kterém se hovoříme, pan Ody už se o tom zmínil, je, což je pro nás nesmírně důležité, je v podstatě mít širokopásmové propojení, opravdu rychlost, vysokorychlostní propojení v celé Evropě a tím skutečně budeme schopni vytvořit tento konkurenceschopný jednotný digitální trh. Děkujeme, říká pan předseda. Děkuji. Evropský akční plán pro elektronickou zprávu je příležitostí, jak modernizovat evropskou veřejnou zprávu tím, že značně snížíme náklady, posílíme růst, inovaci a mobilitu na úrovni regionů. Informační technologie používané v oblasti veřejné zprávy zvýší transparentnost, odpovědnost a také sníží administrativní zátěž některých členských státech eh, to bude vlastně znamenat, eh, že se odstraní překážky, eh, které stojí v cestě s právním reformám a zjednoduší to obecně administrativní postupy. Na nejrůznějších administrativních úrovních potřebujeme nastavit pravidla pro například zadávání veřejných zakázek pro oblast standardizace nebo pro oblast elektronických podpisů, potřebujeme regulaci eh, pro eh, veřejnou zprávu, eh, elektronickou veřejnou zprávu obecně. Často z naší zemi narážíme na problémy s prováděním těchto projektů a proto chci zdůraznit, že třeba zlepšit interoperabilní přeshraniční služby v oblasti informačních technologií a elektronické zprávy. Dovolte, abych na závěr předal slovo panu komisaři Levandovskému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 Děkuji. Máme tady eh, zprávu paní Tykau o veřejné elektronické zprávě a ta je, myslím, velice aktuální, přichází za včasu, protože eh, elektronická eh, zpráva souvisí také se strategií 2020 a s digitální agendou. Jedná se o možnost, jak modernizovat, zjednodušit veřejný sektor a jak snížit jeho náklady a učinit ho přívětivějším vůči uživatelům. Vy jste správně zdůraznila paní Tykau ve své zprávě, také mm, pozitivům, které přináší e, sektor IKT, který představuje 5 evropského HDP a tržní hodnotu ve výši 660 miliard eur. A víme, že přispívá, to je velice důležité, 50 také k celkovému růstu produktivitu. Takže si můžeme alespoň představit, jaký potenciál tento digitální trh by mohl mít, kdybychom ho plně využili a kdyby na něm neexistovaly žádné překážky, na které bohužel dnes naráží jako občané, tak eh, podniky. Těch překážek je tady celá řada eh, v okamžiku, kdy lidé chtějí využívat služeb online v jiné zemi. Je to odpovědnost členských států, nicméně Evropská unie, Evropská komise eh, stojí o spolupráci v této oblasti a proto předkládá akční plán do roku 2015, eh, kde eh, hovoří o eh, zavedení elektronického ověřování identifikace a elektronických podpisů. Chceme tak odstranit zbývající přeshraniční překážky a posílit zájemné uznávání elektronické identifikace a ověřování. My podporujeme tedy vaše úsilí a snahu o to, aby elektronické fakturování začalo v Evropě platit do roku 2020, ale musíme vzít eh, také v potaz naše klienty, v tomto případě malé a střední podniky eh, a současný regulační rámec. Také eh, zaznamenáváme vaši výzvu členským státům, aby elektronické fakturování bylo eh, do roku 2016 povinné pro eh, zadávání veřejných zakázek a mm, Nakonec je potřeba říci, že do budoucna pro tuto oblast potřebujeme i financování, pokud má fungovat elektronická zpráva v oblasti veřejných zakázek, zdravotnictví a tak dále. Tady svou roli se hraje nástroj na propojení Evropy, ale budeme potřebovat eh, celkovou spolupráci a naším cílem bude moderní příznivě fungující digitální trh pro Evropu. Za vaše závěrečné slovo. Tímto rozprava skončila. Hlasování je zítra ve 12 hodin. Dámy a pánové, příští denní zasedání se bude konat zítra v pátek 20. dubna od 9 hodin do 14 hodin.